A nyní tedy, vážení kolegové, kolegyně, budeme pokračovat. Nyní nastává vysvětlení hlasování. V první řadě zpráva Ines Ayala Sender, absolutorium za rok 2017, rozpočet. Pan Pospíšil. Děkuji, děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem podpořil tuto zprávu, toto absolutorium eh, Evropské komise

Děkuji vám. To je vždycky o penězích, že? Evropská unie se stala velmi dobrým mechanismem pro odebírání bohatství od občanů k těm, kteří přímo či nepřímo mají to štěstí, že jsou součástí systému. Každý systém vládnutí má tento aspekt do určité míry, ale co je unikátní, je skutečnost, že rozšířením rozdílnosti mezi těmi, kteří přispívají a těmi, kteří utrácejí, maximalizuje neefektivnost, která vzniká od tohoto vzdáleného systému vládnutí. Vždycky je důležitá možnost, aby exekutiva skládala účty, ale to tady neplatí, eh, protože v takzvaném zájmu lepší integrace se tento parlament vždycky spojí s komisí proti daňovému poplatníkovi eh, v zájmu vyšší a hlubší integrace. A to byl problém od samého začátku. Eh, relazione... Děkuji. A nyní zpráva KON, absolutorium 2017, všeobecný rozpočet Unie, soudní dvůr. Pan Messerschmidt není přítomen? Není přítomen, takže další zpráva. Zpráva Sarvama, opět absolutorium 2017, pan Majer. Děkuji vám, pane předsedo. Vidíme, že má se nedostalo z 25 eh, leté leasingové smlouvy v McHenry e Wharf. Jaká obrovská ztráta eh, skvělých eh, odborníků. EMEA eh, byla takovou třešničkou na dortu právě že eh, přitahovala experty, odborníky eh, v lékařství a dělala skvělou práci v regulaci léčivých přípravků. A bohužel pro Británii to pokračovat nemůže. Výrobci eh, léčivých přípravků u nás již připravili paralelní testovací zařízení mimo EU, aby pak mohli do EU prodávat větší náklady, znamená to méně Eh, možností dále zkoumat a stále vyšší účet za léky pro nemocné, vyšší účet pro státní zdravotnictví. Přesný opak toho, než co lidé doufali. Bene, grazie. Relac- Děkuji a nyní zpráva Sarvama a opět pan Messerschmidt, ale nevidím ho ve sněmovně. Není přítomen. Takže další text, zpráva Panceri Preda Engel Gerens. Pan Tanok, prosím, máte dvě minuty. Pane předsedy, předsedo, jménem EKR chci poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům eh, za produktivní práci na eh, kompromisech velice vítám tento konsolidovaný nástroj, tak jak ho navrhla komise, a který pomůže Evropské unii fungovat účinněji, efektivněji a prostě lépe v příslušných oblastech. Ehm, je to tedy proto, aby se nedestabilizoval eh, jich, eh, aby se eh, omezilo vliv Ruska, na naše východní členy a podobně. Eh, obývám se, eh, že eh, některé aspekty ovšem nejsou tak podařené, ale tyto diskuse budou pokračovat v příštím parlamentu. I když tento instrument je geograficky přísně omezený, opravdu si nemyslím, že prostředky by měly být přesouvány mezi jednotlivými částmi našich sousedů. My potřebujeme více fondů a e, myslím, že e, ten e, požadavek na 95% financování je tedy lepší než to, co navrhla komise, to bylo 92%. A já myslím, že Eh, eh, bychom měli mít ambiciózní eh, také politiku, pokud se týče bezpečnostní a zahraniční politiky. A já myslím, že toto bude lepší, tak jak to máme v pozměňovacím návrhu číslo 52. Ještě musím říci, že je mi líto, že v příštím parlamentu se nebudu účastnit eh, těchto vyjednávání eh, kvůli Brexitu a je skutečně eh, je tedy skutečně politování hodné, že Velká Británie nebude součástí. Děkuji. Zpráva Sala Franka, Fleckenstein, pan Danžán. Máte slovo na minutu. Vážený pane předsedo, Evropská unie věnuje část svého vnějšího rozpočtu na stabilizaci a rozvoj sousedních zemí, zvláště Balkánu, což je naprosto legitimní. Francouzská delegace se nicméně zdržela hlasování, aby vyjádřila své výhrady k dvěma aspektům i patři. konkrétně fond, který je určen pro Turecko, které představuje neevropskou velmoc regionální, a máme samozřejmě velké starosti se současnou situací tam, včetně v souvislosti s migrací. Samotný název ten, této předstupní pomoci eh, bohužel vede ke smutnému nedorozumění, eh, protože se eh, dostává do politických procesů, nikoli jenom procesů finančních. A to je nešťastné. Dokonce země, které dostávají tuto pomoc, ani nejsou kandidátskými zeměmi zeměmi. Proto se tento nástroj by měl znovu přejmenovat a zařadit do jiného rámce. Děkuji. To byl poslední příspěvek. Nyní přerušíme zasedání do 15. hodiny a přeji vám dobrou chuť k obědu.